Uh, Dámy a pánové, dovolte mi, abychom zahájili zasedání národních parlamentů s Evropským parlamentem, kdy budeme probírat velice důležité otázky týkající se energetiky. Nyní přejdu do své mateřštiny. Můžete poslouchat tlumočení v 21 jazycích, bude tam také tlumočení do polštiny. Dnes nám chybí malčtina. Takže můžete využít sluchátek, tlumočení a nyní vám dám pár minut, abyste se našli svůj kanál a za chvíli přejdu do polštiny. Vážení kolegové, chtěl bych přivítat pana, pana Franciska Javiera Rocho Graciu, který se dostavil na naše zasedání, je předsedou španělského senátu, španělského parlamentu a Dnešní akce je spolupořádána Evropským parlamentem a také španělským předsednictvím. Rád bych přivítal všechny zástupce národních parlamentů členských zemí a také eh, z parlamentů z kandidátských zemí. Máme dva hlavní řečníky, kteří promluví během dnešního odpoledního zasedání. Paní Lee Hencher, paní profesorku evropského práva z Tilburské univerzity a pane Marka van der Waudeho, který je profesorem práva hospodářské soutěže, jednak na Rotterdamské univerzitě, ale také na univerzitě King's College London. Chtěli bychom také přivítat pana Uribeho, který je ministrem pro energetiku a průmysl Španělska a těšíme se také na příspěvky, které zazní ze strany Rady, ze strany španělského předsednictví. Také bych rád přivítal pana Almuniu, místo předsedu Evropské komise. Takže, pane komisaři, vítejte. To jsou řečníci, kteří se zúčastní naší debaty také zítra. Máme celou řadu asistentů, poradců, kteří jsou mezi námi. Také na veřejné galerii máme celou řadu hostů. Tam jsme vždy velice potěšeni, když máme možnost vyslechnout si eh, hosty, kteří přicházejí na naše zasedání, takže jsme rádi, že jste zavítali naše zasedání a můžete tedy zvýšen sledovat naši práci. Dámy a pánové, rád bych ještě jednou zúraznil, že jednou z priorit španělského předsednictví je společná energetická politika Evropské unie. Je to nesmírně důležité téma pro Evropskou unii a dnešní zasedání je výrazem této priority, tohoto úsilí, za které se zasazuje španělské předsednictví. Tomuto zasedání budu spolupředsedat spolu s předsedou španělského parlamentu. Chtěl bych mu moc poděkovat za veškerou spolupráci během příprav tohoto setkání. Toto meziparlamentní setkání je nesmírně důležité, protože je to možnost, aby se národní parlamenty zapojily do této práce tak, jak to uvádí Lisabonská smlouva. Naše setkání bude trvat dva dny, dnes a zítra. Všichni jste obdrželi program našeho meziparlamentního setkání, které se bude zabývat budoucí energetickou politikou Evropské unie, jak tuto politiku vytvářet, jaké podnikatelské příležitosti přináší a jak také zajistit, aby rozhodování na úrovni členských států bylo konzistentní jak zajistit, aby naši občané cítili pozitivní výsledky našich rozhodnutí. Lidé mají velká očekávání, co se týče energetických dodávek a my zcela jistě musíme tato očekávání naplňovat. Nyní bych rád předal slovo předsedovi španělského senátu, panu Francisku Javierovi Rochu Garciovi, prosím powiedzenie do nas pary słów na początek, wprowadzenie do sesji. Možná, pane předsedo, byste mohl říct několik slov na úvod, prosím. Buenas tardes. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážení kolegové, poslanci a poslankyně, jsem velmi rád, že mohu promluvit tady k vám všem na plenárním zasedání této instituce Evropského parlamentu v rámci těchto parlamentních dní, které jsou setkáním národních poslanců, tedy zástupců národních parlamentů a evropských poslanců, abychom se mohli společně zamyslet a diskutovat na téma tak aktuální a důležité pro budoucnost, jako je energetická politika pro století 21. Takže tato schůze, která právě začíná, je velice důležitým eh, bodem spolupráce Evropského parlamentu a národních parlamentů, tak jak to také definuje Lisabonská smlouva. Energetická politika, která je jádrem naší diskuse, je jak na národní úrovni, tak i na evropské úrovni politikou, která bude sehrávat zásadně důležitou úlohu. Musíme eh, totiž se snažit posílit naše eh, produktivní struktury, aby se Evropa a každá z našich zemí staly konkurenceschopnými, inovujícími a trvale udržitelnými ekonomikami. E, to je samozřejmě tvrzení, které ještě přednedávnem mohlo být rozumným, chválihodným přáním, ale dnes se stává e, potřebou, e, nutností, naléhavou. Proces nového definování mocenských serter v ekonomickém slova smyslu, eh, tak jak to nyní probíhá a také situace, která z toho vyplývá, nutí Evropu a všechny naše země, aby spolupracovali na těchto uh, tématech, aby společně vytvářeli prostor, který bude důležitým odkazem eh, pro budoucnost dalších generací. Eh, tady energetická politika je velice důležitou oblastí. O se musíme opírat a na tomto základě eh, vytvářet Eh, situaci, kdy v krátkodobém hledisku se vytvářejí potřebné podmínky, aby evropské ekonomiky co nejrychleji mohly překonat eh, současnou eh, složitou hospodářskou situaci a dosáhnout hospodářského růstu a dále z více dlouhodobého hlediska vytvořit základy, aby evropská ekonomika měla potřebné body, které umožní vytvořit trvale udržitelný model vyvážené konkurenceschopné ekonomiky. V tomto smyslu je velice důležité, aby aby instituce i vlády evropských zemí, ale také celé EU společně vytvářely plány a přijímaly opatření, které v oblasti energetické budou vytvářet konkurenceschopné prostředí, zabezpečí dodávky energií a to všechno na krátkodobém i střednědobém i dlouhodobém um, hledisku. Zejména je zapotřebí uh, zvyšovat schopnost vzájemného propojení energetických sítí mezi členskými státy a vytvářet mm, transevropskou energetickou síť. Tato síť musí být spolehlivá a musí se dále ještě doplňovat také projekty propojení s dalšími sousedními zeměmi. Za druhé si myslím, že stejně důležité je také dále pokročit v účinném využívání energetických zdrojů a zejména zdůrazňovat čisté zdroje energetické energií, což nám umožní eh, snižovat eh, energetickou závislost, zlepšovat konkurenceschopnost a zlepšovat také naše životní prostředí. Eh, v minulosti byla energetika i důvody ke konfliktům a k válkám, protože zdroje energií byly vzácné, vytvářelo to politická napětí a mm, zhoršovalo porozumění mezi zeměmi. Není ovšem to, že existují ehm, čisté i nevyčerpatelné zdroje, Eh, energií. To všechno otvírá nové perspektivy pro mírovou spolupráci. A tady já využívám Eh, toho, že se účastní národní parlamenty na těchto dnech. A chci zdůraznit, že je velice důležité, abychom vytvářeli národní akční plány, eh, které eh, umožní posílit evropskou síť energetické oblasti a pokročit tímto směrem. Evropa to potřebuje a my zase chceme, aby starý kontinent se zařadil mezi nové naděje 21. století, jak doufám, to ta, tyto nové naděje se plně projeví v evropském měřítku. A proto, dámy a pánové, také my na národní úrovni, ale také zde v Evropském parlamentu, my všichni máme povinnost e, pracovat e, na tom, abychom vytvářeli e, vnitřní trh s energiemi, který bude bezpečný, spolehlivý, šetrný k životnímu prostředí a bude využívat čisté zdroje energie, bude přispívat k hospodářskému růstu. A já tedy doufám, žádám a také si to přeji, aby právě tyto dny byly důležitým bodem našeho setkání, společného zamýšlení a mm, e, základu pro další e, činnosti. Tak e, bychom měli přispět k tomu, abychom budoucím generacím předali tento odkaz, který jim umožní lépe chápat tento evropský projekt, který tady vytváříme, tu velkou Evropu. Děkuji. Za Mnohokrát děkuji za vaše vystoupení, pane předsedo, za váš úvod. Děkuji panu za vystoupení. Ještě jednou děkuji. Dámy a pánové, než předáme slovo našim odborníkům, chtěl bych říci ještě několik slov na úvod naší diskuse. navážeme celá hladce na to, co řekl předseda španělského senátu. Jak víte, dámy a pánové, Evropská unie v současné době čelí velké výzvě, pokud jde o dokončení společného trhu. Tento společný trh je způsob, jak udržet hospodářský růst a jak se dostat z krize. Já odkazuji především na směrnici o službách, na standardizaci. Nedostatek standardizace znamená, že nebudeme mít žádný volný pohyb eh, zboží. Eh, nebudeme tak moci využívat dostatečně přínosů výzkumu a ochrany autorských práv. Další důležitou otázkou je společný evropský energetický trh. Evropské společenství musí být silným energetickým společenstvím v budoucnosti. Porovnejme si naši situaci se situací v Číně. Je jasně vidět, že pokud máme být úspěšní v řešení našich problémů, musíme jednat jako společenství na celosvětovém trhu. Z tohoto důvodu před několika týdny společně s dřívějším předsedou komise Jacques Delorem, který byl předsedou komise v letech 84 až 94, musíme, jsme se shodli na tom, že musíme vytvořit nové energetické evropské společenství. To je něco, co bychom chtěli realizovat v rámci existující smlouvy. Nechceme vytvářet něco mimo tuto strukturu, kterou navrhuje Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva ale poprvé odkazuje na energetickou solidaritu mezi členskými státy Evropské unie a odkazuje také na společnou politiku v této oblasti. To je zcela nová záležitost, která se objevuje ve smlouvě, ještě základem Evropského společenství. A my musíme tento princip podporovat. Lidé v Evropě chtějí mít energii, kterou si mohou dovolit. Jedná se o úspory z rozsahu. Máme zde velký evropský trh a pokud budeme schopni tento trh nasytit jako celek, potom budou dodávky energie levnější. Jsou zde také otázky týkající se globálních změn nebo změn klimatu. Z velké části jsou změny klimatu způsobeny, nebo z 80% jsou způsobeny eh, využíváním energie. Jenom 20% eh, je způsobeno eh, chemickým průmyslem, betonářským průmyslem a tak dále. Znamená to tedy, že naše problémy s klimatem mohou být do značné míry vyřešeny, pokud budeme řešit energetické otázky musíme také podporovat naše energetické giganty. Musí být schopni investovat. Potřebují dlouhodobou list, jistotu na trhu s energií. Zároveň musíme podporovat malé a střední podniky. A samozřejmě musíme mít na paměti také očekávání našich občanů. Energetické společenství EU by mohlo znamenat, že se členské státy rozhodn, rozhodl, rozhodnou podepsat chartu práv a povinností. Všechny členské státy by se zavázaly mít společnou politiku a v této oblasti energetiky mít také společnou legislativu. Je nutné, abychom také implementovali řádně současnou legislativu, protože tato legislativa ještě řádně implementována nebyla. Je tomu tak například u druhého a třetího energetického balíčku. Druhý energetický balíček přijala Evropská unie před několika lety. Skutečně se musíme soustředit na to, aby tento balíček byl implementován. Potřebujeme tedy efektivně podporovat politiku a potřebujeme mít také konkrétní kroky pokud se rozhodneme vydat tímto směrem. A naši experti o tom budou hovořit detailněji. Existují zde různé možnosti, pokud jde o to, co nám poskytuje evropská legislativa a pokud jde o to, co poskytují evropské smlouvy. Já nechci, abychom zavírali jakákoliv dveře. Já říkám to, že aniž bychom museli měnit smlouvy, můžeme v této oblasti udělat skutečně hodně. Na závěr bych měl taková čtyři doporučení. Čtyři oblasti, ve kterých bychom podle mého názoru mohli jednat ruku v ruce. Za prvé, mohli bychom spolupracovat a, a vytvořit naše a průmyslové sítě naše skladovací sítě a efektivně je využívat, abychom eh, zajistili dodávky energie v případě krizí. Zde odkazuji na elektřinu, eh, zemní plyn, ropu a tak dále. Směrnice o zemním plynu se snaží tohoto dosáhnout. V současné době o ní jedná Evropský parlament. Tato směrnice se snaží řešit eh, problémy krizí. Druhý, druhou oblastí je výzkum, rozsáhlý výzkum. Potřebujeme investice do obnovitelných zdrojů, do nových zdrojů, eh, do úspornosti. Potřebujeme mít efektivnější eh, produkci energie, ale také efektivnější využívání energie. Na tuto oblast se musíme soustředit a současně se snažit snižovat emise z fosilních paliv. Fosilní paliva budeme ale využívat i v budoucnosti, v následujících letech, ale musíme se snažit redukovat emise z využívání těchto fosilních paliv. Technologie zachycování a ukládání uhlíku si v tomto kontextu skutečně zaslouží naši podporu. Třetí oblastí společné činnosti by mohlo být to, že budeme společně nakupovat energii. Evropská komise by mohla hrát roli koordinátora. koordinátora. Soustředila by se na společný import energetických zdrojů do EU. V současné době eh, různé společnosti, různé členské státy sami nakupují od stejných dodavatelů mimo Evropskou unii. Znamená to tedy, že eh, jsme jeden pro druhého konkurencí a to vede k napětí mezi členskými státy. A je to něco, co ale by mohlo být vlastně naší silou. South Stream, Nabucco, North Stream, Ambo, Jamal – Máme zde skutečně bohatou diskusi o tomto tématu, ale co potřebujeme udělat, je především to snížit v této oblasti napětí. A čtvrtou oblastí společných kroků je to, že potřebujeme změnit eh, náš způsob chování, pokud jde o využívání energie. Způsob, jak žijeme, se musí změnit. Potřebujeme šetřit energii. A to je skutečně práce parlamentů, členských států, vlád, všech národních parlamentů. Na závěr bych chtěl zdůraznit to, že jedině pokud národní parlamenty a národní vlády se zajímají o tuto společnou politiku. Jedině tehdy, pokud se shodneme na tom, že tato společná politika stojí za to a pokud se shodneme na tom, že je to něco, co pomůže našim občanům, potom energetické společ... společenství bude moci být realizováno. A mohlo by mít různé formy, můžeme se vydat různými směry, ale jedině pokud budeme chtít spolupracovat a poté vytvoříme přidanou hodnotu. Je třeba, abychom spolupracovali my z Evropského parlamentu spolu e, s kolegy z národních parlamentů. To je cesta do budoucnosti. Mnohokrát děkuji, to je všechno, co bych chtěl na tomto místě říci. A nyní předám slovo e, dvěma našim odborníkům, našim hostům. Ještě jednou tedy e, vítám pana Marka van der Wouden, profesora zpráva hospodářské soutěže na Rotterdamské univerzitě. Předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jménem mé kolegy, kolegyně Eli Henchers, vemu slovo, když sedím za její cedulkou. Chtěl bych jenom říci, že je pro mě velkou ctí že mohu předložit naši studii, která se týká energetické politiky nebo energetického společenství, pokud chcete. Pokud vím, tak tato zpráva byla rozdána, čili najdete hlavní prvky naší prezentace v dokumentech, které byly rozdány a budeme procházet těmito diapozitivy no, jedno, jeden po druhém. Čili za prvé, proč jsme provedli tuto studii, která se týká energetické politiky. V současné době je prováděna celá řada studií a proč jich tedy tolik máme? Jak to řekli oba předsedové, v tuto chvíli se nacházíme v klíčové době, v klíčovém momentu, kdy budeme asi stát před novou průmyslovou revolucí a tato revoluce bude probíhat právě v energetickém sektoru. Čili to je kladný prvek této studie. Nicméně tato studie obsahuje i kritické body, to znamená krize, před kterou stojíme jednak v oblasti hospodářství, eh, energetiky a také naší závislosti na zahraničních dodávkách energií. Čili zcela jistě zapotřebí, abychom něco udělali se evropskou energetickou politikou. V zásadě tato studie nebo tato zpráva odpovídá na dva dotazy. Budeme skutečně doslova na koni, až bude probíhat tato revoluce, nebo budeme sedět na zadním sedadle. Čili Musíme se podívat také na to, že stávající vzorce spotřeby nejsou trvale udržitelné, musí odpovídat novým potřebám naší společnosti. Tak, jak zmínil pan Rocho Garcia, je zapotřebí, abychom skutečně neváhali a jednali. Máme program 2020, který musíme naplnit během deseti let. Všechny kontinenty již dělají patřičné kroky. Čína, Indie, Spojené státy americké. Musíme je dohnat. A také tady jsou neustále požadavky ze strany průmyslu. Průmysl také požaduje, aby politici jednali. Naše studie nicméně není o politice. Týká se právních aspektů, právního rámce a nabízí určité alternativy, které musí politici jako vy, jak z národních parlamentů nebo v Evropském parlamentu, přijmout. Řešili jsme právní otázky pomocí tří podotázek. První podotázka se týká toho, proč musíme vůbec něco dělat, protože už máme evropskou energetickou politiku, navíc máme Lisabonskou smlouvu, čili co je špatné na stávajícím systému. Pokud je zde něco špatného, tak co musíme udělat, jaká politická opatření můžeme přijmout a na závěr, jaké jsou právní nástroje, jak pomocí kterých bychom mohli vytvářet nástroje, které povedou ke zlepšení této politiky. První otázka, kterou bude řešit paní profesorka Henče, se stává stávajícího právního systému. Děkuji, Marku. Otázka, na kterou jsem se podívala já, je, zda skutečně máme evropskou energetickou politiku, zda máme právní nástroj, pomocí kterého naplňovat tuto politiku a odpověď je částečně pozitivní, ale i negativní. Ano, opravdu máme jednu konkrétní smlouvu Euroatom, ale Eh, potom také máme smlouvu eh, oceli a uhlí, která nicméně vypršela a potom máme všeobecnou smlouvu, Lizabonskou smlouvu a jak řekl pan předseda, ta přináší celou řadu příležitostí a poprvé máme článek, který se objevil ve všeobecné smlouvě, který se zabývá konkrétně energetickou politikou. Nicméně může tento nástroj naplňovat velice ambiciozní cíle, které jsme si vytyčili do budoucnosti, především nízkouhlíkovou nebo bezuhlíkovou ekonomiku, kterou bychom měli vytvořit do roku 2050. Když se podíváme do minulosti, když se podíváme na to, co se dělo posledních 20, 25 let, tak vidíme, že jsme měli nejrůznější legislativní aktivitu na úrovni společenství, nicméně tato činnost se zaměřila především na vytváření vnitřního trhu což je velice ušlechtilý cíl, který si zaslouží pozornost, ale který je spíše účelem sám pro sebe. Není to pouze prostředek, ale během posledních pěti let se pozornost soustředila na další faktory, jako je například vytvoření systému s povolenkami které se týkají znečišťování CO2 a také vytváření nejrůznějších standardů, které se týkají účinnosti například budov, energetické účinnosti budov nebo eh, myček různých eh, elektronických zařízení. Čili když se podíváme také na otázku naplňování stanovených eh, podmínek a nařízení, tak situace není ideální, protože v tomto sektoru byla zahájena celá řada procesů o porušení. Čili máme energetickou politiku v Evropské unii. Když se podíváme na cíle stávající politiky, které, kterých jsme dosáhli, tak můžeme říci, ano, skutečně se nám nepodařilo dosáhnout eh, dobrých výsledků na té primární ose, to se týče přístupu. Ještě jsme také nenaplnili cíl trvalé udržitelnosti. To nebylo ještě zohleděno jako integrovaná část energetické politiky, je to spíše za prostředí, tyto aspekty ale musí být plně integrovány. A když se podíváme na energetickou bezpečnost, tak tady jsme učinili určitý pokrok a jak zmínil pan předseda, budeme mít novou směrnici, která se už řeší na půdě Evropského parlamentu. Jsou zde také opatření v dobách krize, nicméně to jsou spíše eh, řešení krátkodobá, která reagují na stávající situaci. Čili pokud se podíváme do minulosti, učinili jsme určitý pokrok, ale ne úplně dostačující. Takže částečně jsme dokázali dosáhnout těch tří cílů, ale nikoli dostatečně či konzistentně. A k našim závěrům eh, v této zprávě. Za prvé, energetická politika není konzistentní. Energetická politika je považována jako něco vedlejšího, spadá to pod eh, vnitřní trh, pod eh, politiku životního prostředí a tak dále. Eh, za druhé, druhá otázka je naplňování cílu této politiky. Rozhodovací proces je velice pomalý. Skutečně ty požadavky, které musíme řešit, potřebují odpovídající kroky. Není zde žádný nástroj, který by nám pomáhal, abychom směřovali investice tím správným směrem, abychom zajistili, že se investice dostanou na to správné místo. A Zdá se, že v 27 členských státech se každý snaží dělat to samé, není zde koordinat koordinace. Zároveň a zde není dostatek důvěryhodnosti, protože e, zde probíhají kroky proti členským státům za nedodržování legislativy. Je zde nedostatek podpory. Postup je takový, že politiku nejdříve vytvářejí vlády a tak dále a tuto politiku poté předkládají zainteresovaným stranám. Já se domnívám, že by to mělo být naopak, jak tomu bylo ve smlouvě o společenství uhlí a oceli. Mělo by to být tedy od spodu nahoru ten postup. A pokud se podíváme na tu e, smlouvu o společenství uhlí a oceli. Já se domnívám, že zde došlo ve srovnání s touto smlouvou spíše k regresi než k postupu, pokud je o energetickou politiku. Samozřejmě můžeme spekulovat nad důvody tohoto rozvoje, je jich hned několik. Za prvé, členské státy i nadále vnímají svoji energetickou politiku jako něco národního jako něco vnitrostátního a to je podle našeho názoru neefektivní. Dále na mezinárodním poli Evropská unie není schopna eh, stát jako jeden muž vůči vnějším dodavatelům. Takže závěrem lze říci, že energetická politika, kterou máme nyní, je fragmentovaná, není konzistentní. Není to evropská politika, ale je to v podstatě um, soubor 27 neefektivních energetických politik. Uh, Nemáme žádnou záruku, že jako jedna skupina budeme součástí budoucí energetické revoluce, takže my navrhujeme, že je potřeba něco udělat. Domníváme se, že jsou zde dvě možné cesty. Za prvé, nedělat nic a neučinit žádná ambiciozní opatření, o kterých si myslíme, že jsou nutná, abychom se dostali dále. Pokud se touto cestou vydáme, a potom se možná dostaneme do další krize, a to klimatické krize. A nebo eh, skutečně se věci postavíme čelem a budeme se snažit předvídat budoucí vývoj a učinit odpovídající kroky. Ale otázka je, jaké kroky. V naší zprávě jsme doporučili, že pokud učiníme kroky, potom by to měly být kroky, které se budou soustředit konkrétně na energetiku. Energetika je důležitá pro celou naši společnost. Má určité um, energie má určité charakteristiky, která, které ji odlišují od jiných produktů. A současné době existuje požadavek, že spotřeba energie by neměla narůstat, ale naopak se snižovat. Eh, dalším důležitým aspektem je, že eh, většina energie eh, musí být transportována z místa produkce k místu spotřeby. Takže sítě jsou zde stela zásadním pojmem. My se domníváme, že potřebujeme specifické kroky, ale potřebujeme také kroky na evropské úrovni. Proč tomu tak je? Já se domnívám, že z právního hlediska zde už určitý závazek máme v Lisabonské smlouvě. Je zde jasný závazek, aby se energetická politika dostala dále na úrovni EU. Pokud je o normativní požadavky, je zde bylo zmíněno, že členské státy se zavázaly, že budou e, spolupracovat a že budou solidární. Pokud jde o e, vnější činnost, potom je nutné, aby Evropa vystupovala jednotným hlasem vůči třetím zemím. E, kroky nemají být jenom na evropské úrovni, ale musí být také efektivní. Musíme napravit některé chyby z minulosti. Potřebujeme mít efektivní, jednoduché postupy rozhodování, potřebujeme mít eh, dostupné zdroje, potřebujeme mít rozpočet, který nám umožní, abychom učinili efektivní rozhodnutí, především pokud jde o otázku koordinace výzkumu a vývoje, a pokud jde o Um, koordinaci těchto tedy činností, tak abychom měli strategické rezervy. A zároveň je jasné, že rozhodování musí být demokratické, musí být podporováno všemi zainteresovanými stranami. Takže co to znamená? Co to znamená tento, eh, co to znamenají tyto specifické kroky na evropské úrovni, které budou efektivní? My jsme identifikovali dvě oblasti a opatření. Za prvé, specifické kroky a politické kroky. A, a identifikovali jsme také instituce, které tyto kroky musí udělat. Za prvé, pokud jde o ty specifické kroky po ten, o, o ten obsah. My jsme skritizovali v naší zprávě e, tržní síly, ale pravda je taková, že Evropa má e, jednotný trh, je to základ naší integrace. A likvidní trh je Likvidní společný trh je hlavním cílem naší politiky. Je třeba mít inteligentní integrované sítě, které budou propojovat všechny členské státy. Je třeba, aby zde existovala technická solidarita mezi členskými státy. Tak by bylo možné mít přístup efektivnějším způsobem k obnovitelným zdrojům. A zároveň se dá hovořit o opatřeních, které zajistí stabilitu cen ve chvíli, kdy nebudou stačit eh, tržní síly. Dále diverzifikace energetického portfolia. Je nutné, abychom byli schopni eh, dosáhnout bezpečný, eh, situace bezpečných dodávek pro Evropu. A poslední bod v této obsahové složce krizový management a společná kontrola rezerv. Pokud jde o instituce, a které mohou dosáhnout těchto cílů, které jsme identifikovali a ve zprávě. Samozřejmě eh, je možné zahrnout, eh, mít tam mysli ještě další opatření. Eh, je třeba snažit se zahrnout zainteresované strany, průmysl a spotřebitele, protože všichni tyto hráči mají zájem na tomto tématu. Je třeba mít jednoho evropského regulátora, jeden evropský regulační uh, úřad. Uh, Evropa by také měla mít dostupné zdroje, aby řešila otázku energetické politiky. A je třeba mít fond, který bude dostatečně silný, aby uh, umožnil koordinaci výzkumu a vývoje. Ale samozřejmě otázka je, jak to bude vypadat z právního hlediska. Na to předávám slovo. Chtěl bych jenom vysvětlit, že naši hosté si prohodili jmenovky, měli bychom to asi napravit. Takže musíme vědět, co se tady děje, kdo je kdo. Naštěstí my dva se známe. <laughs> Takže velkou výzvou a asi nejzajímavější výzvou pro parlamenty, jak Evropský parlament, tak národní parlamenty, které se dnes sešly, je otázka, že pokud chceme řešit eh, otázku energetiky, tak eh, jaké institucionální rámce můžeme vytvořit, jaké alternativy bychom měli respektovat, eh, zda bychom měli pokročit eh, s některými členskými státy, kteří jsou možná ambicioznější než jiné členské státy, zda bychom měli využít stávajících struktur Evropské unie nebo pouze několik eh, členských států, aby postupovali rychleji. Jak také definovat eh, působnost energetické politiky? Do jaké míry být ambiciozní? Jak tedy z hlediska obsahu, tak z hlediska vytvářených institucí a jaké ambice bychom měli mít, abychom uchovali to, co máme již nyní k dispozici, což je slavné aky komunitér. Rozhodnutí je soudu, která byla, která vznikla v podstatě v posledních 60 letech. To jsou velice důležité otázky. Čili máme čtyři hlavní alternativy. Jak postupovat ku předu z hlediska institucí? Pochopitelně máme Lizabonskou smlouvu, nový článek 148, což je posí, 149, 194, pardon, což je posílení eh, pravomocí, dále je to článek 20, což je také posílení pravomocí společenství, a nebo můžeme začít s novou energetickou smlouvou. A na závěr si můžeme také představit velice pragmatickou spolupráci v rámci šengenské smlouvy. Můžeme pracovat na podkladě pragmatického přístupu, pragmatického základu. První alternativa je pochopitelně Lisabonská smlouva. Je to ohromné zlepšení oproti minulým smlouvám, kde energetická politika byla na stejné úrovni jako například cestovní ruch. Máme skutečný právní základ, který je vytvořen v této smlouvě, nicméně jsou zde určité negativní aspekty. Jednak je to přístup ke zdrojům dále zdaňování, takže to je vyloučeno z běžného postupu, který by se uplatňoval v rámci tohoto opatření. Tady stále patří Eh, způsob eh, jednomyslnosti v případě daní. Dále solidarita není stanovená jako jedna, jeden z cílů a potom také existují určité pochyby o určitých právních překážkách, které jsme našli ve starých smlouvách, co se například eh, týče možnosti vytvořit Evropskou agenturu, je to takzvaná rozhodnutí Merony. Také nové opatření smlouvy neudává externí pravomoci Evropské unii. Čili došlo k určitému zlepšení, ale nemyslíme si, že článek 194 povede k nějaké radikální změně a určitá fragmentace, která je patrná z minulosti, asi přetrvá. Pochopitelně dále smlouva Unie, o tom se zmínila, kolegyně, tam se uvádí posílená spolupráce. Minimálně devět členských států může postoupit rychleji ku předu, což je zlepšení. Toto zlepšení mimochodem už existovalo ve staré smlouvě. Nicméně opět zde podmínky, za kterých těchto devět členských států může jít rychleji ku předu, jsou dost těžké, obtížné a pochopitelně to povede k různým právním problémům. Musí se stanovit například přesná úloha institucí Evropského parlamentu, co se týče této posílené spolupráce. Otázka pravomoci posílené spolupráce. Umožňují tyto pravomoci členským státům, aby plně využili těchto institucí také na mezinárodní scéně? Budou mít nějaké dodatečné právní pravomoci? To jsou otázky, které se musí řešit v rámci článku 20. Čili je to úspěch, nicméně to není záruka plného úspěchu. Z právního hlediska, nyní nehovořím o politickém hledisku, ale z právního hlediska to znamená, že veme veškerá stará opatření, dáme je do nové smlouvy a tato nová smlouva nahradí smlouvu, Evropskou smlouvu o uhlí a oceli. Pochopitelně máme také měnovou unii což je část smlouvy, která se týká pouze některých členských států a potom máme srovnatelné řešení, které bychom mohli řeš- eh, uplatnit možná v rámci energetického společenství. Čili mohli bychom mít takovou smlouvu pro menší počet států. Je to zajímavé právní řešení, ale bude se velice špatně a obtížně aplikovat. Dále se dostáváme k pragmatičtějším řešení, kdybychom měli cestovní mapu jako eh, existovalo v případě Schengenu. A zde máme několik možných eh, alternativ eh, tohoto pragmatického přístupu. Můžeme si například vytvořit mechanismus spolupráce na regionální úrovni, vytvořit regionální kupní centra, regionální rozvodné cítě, čili bychom mohli mít takovouto smlouvu o rodvo, regionální energetické politice. To by bylo v rámci rozvoje a výzkumu, čili i tato otázka výzkumu a rozvoje by se mohla řešit regionálně. Další pragmatický přístup k tomuto tématu je možnost, což by bylo povinné v nové smlouvě, a co by bylo naopak dobrovolné, čili mohli bychom k tomu také e, přistupovat z hlediska různých koalic, různého partnerství v rámci členů Evropské unie, ale i externích partnerů, čili na národní úrovni. Je tady celá řada možných e, alternativ a myslíme si, že by to mohlo fungovat celkem efektivně, pokud se podíváme na tzv. šenkenské metody, které zdá se fungují velice dobře. To by mohl být eh, takový užitečný kompromis, eh, pomocí kterého bychom mohli zajistit pokrok v některých aspektech, asi ne ve všech. Tím se dostávám eh, podle našeho názoru k optimálnímu řešení, což by byla nová energetická dohoda, nové energetické společenství. To je podle našeho názoru nejefektivnější optimální evropská metoda, způsob, jak jednat v oblasti energetiky právě v, s ohledem na jednotlivé aspekty, které řešíme v naší zprávě. Když se podíváme na precedenty, tak můžeme mít takzvané opt-in a opt-out scénáře. Může to být smlouva, která bude otevřená všem a členové se mohou potom rozhodnout, jestli by se chtěli nebo nechtěli zúčastnit eh, jednotlivých rozhodnutí. Potom můžeme mít také nadnárodní řešení, čili může to být eh, takzvaná nadnárodní organizace a Několikrát ve zprávě také opakujeme, že musíme zajistit, že jakákoliv nová smlouva nebude ničit vše, co bylo vybudováno v minulých 50-60 letech v rámci tzv. AKY. Čili tato nová smlouva by musela být dojednána, vyjednána, je to velice složitý, zdlouhavý proces a pravděpodobně když si vzpomenete, že 5-6 let jsme přijímali Lisabonskou smlouvu, také tady není velké nadšení přijímat novou smlouvu, čili není pravděpodobné, že v blízké budoucnosti bychom přijímali takovou tu smlouvu. Ano, Lee říkala, že to je naše preference, preference právníků, že bychom dali přednost takovéto smlouvě. Je to pochopitelně právní nástroj, který je pro nás ideální, nicméně Tady musí existovat určitá cesta krátkodobých cílů, pragmatických eh, kroků, které by měly vést eh, k této energetické eh, k energetickému společenství. Myslíme si, že ten šengenský model nám nabízí asi nejlepší řešení. Mohli bychom vytvořit cestovní mapu, program, kdy jednotlivé členské státy, které jsou ochotné jít ku předu, by se dohodly na jednotlivých krocích a pak by se dohodli, kdy budou spolučinit další krok. A tím by se tato politika mohla šířit po celé Evropě prostřednictvím jednotlivých politických skup, nemus- skupin. Nemusí to být jedna politická skupina, ale několik skupin, které budou usilovat o stejný cíl. A ten konečný cíl by měla být evropská energetická politika. V naší zprávě je několik příkladů těchto šengenských eh, dohod, takovýchto modelů, že bychom mohli vytvořit eh, takovouto energetickou síť a eh, vysvětlí, proč je tato síť je tak důležitá. Ano, naše zpráva vysvětluje, že energetická síť, která by mohla fungovat v rámci smlouvy o energetické síti, by mohla být vytvořena z jednotlivých stavebních kamenů na základě jednotlivých energetických eh, trhů. Například já jsem ze Skotska. Zdá se, že je rozumné, aby země na severu, které mají více větrů, naopak zase země na jihu mohou přispět eh, díky solární energetice. Nicméně tato smlouva by musela fungovat na základě takzvané chytré rozvodní, eh, rozvodné nadnárodní sítě musí být maximálně účinná. Eh, máme zájem o spolupráci nejen ze strany členů Evropské unie, ale také o spolupráci mají zájem země, které jsou na jich eh, od EU, spolupracují na vytváření těchto rozvodních sítí a také na společné legislativě, jak eh, tedy prodávat a kupovat eh, energii v přeshraničním prodeji. Čili musí existovat koordinace mezi národními regulátory, vznikne také agentura ACER od března 2011 a to vše zlepší vzájemnou koordinaci, nicméně musíme postupovat mnohem rychleji. Čili vysoká úroveň integrace může být dosažena tím, že se vytvoří nezávislá výkonná agentura, která bude fungovat jak na regionální úrovni, tak na úrovni Evropské unie, která se bude zabývat právě fungováním těchto takzvaných chytrých rozvodných sítí. Čili to je pouze jeden příklad takovéto dohody, ale například máme také tzv. energetický fond, který může spolu financovat oblast výzkumu a rozvoje, například v oblasti nových projektů, obnovitelné energetiky, což je pro jednotlivé členské státy velice nákladné. To samozřejmě eh, vytváří také otázku zdrojů, peníze. Peněz se nedostává a proto eh, my v naší zprávě hovoříme o tom, že financování eh, by mělo být přímo ze zdrojů evropského rozpočtu. Takový fond by dostával příspěvky zejména z eh, takových poplatků za znečišťování eh, nebo eh, prostě z dražby povolenek. Čili to je vlastně taková určitá právní základna pro takový možný fond. Jak řekl pan předseda Buzek, uvažujeme také o možnosti spolupráce Eh, v oblasti nákupu plynu na mezinárodních trzích. Myslíme si, že to je také taková určitá možnost, jak se dívat na pragmatické možnosti spolupráce a dalšího pokroku v této oblasti, eh, což samozřejmě nějak eh, nebrání snaze v dlouhodobém výhledu uzavřít eh, takovou energetickou smlouvu, ale je možné eh, v kratším výhledu řešit takové ty důležité výzvy, Eh, aby vlastně země mezi sebou nesoupeřily v uzavírání eh, nákupních smluv, ale spolupracovali v této oblasti. Je to také eh, právě ten příklad staveb plynovodů, ropovodu, kdy vlastně tady několik projektů, které spolu vlastně soupeří, bylo by dobré postupovat na celostnější za kladně spolupráce, kde by existovala určitá pravidla, konkrétně pravidla hospodářské soutěže, což také musíme mít na mysli, kdy naše eh, samozřejmě naše návrhy nejdou proti existujícím návrhům. A tím se dostáváme k závěru. Naše studie je jen takovým výčtem různých možností, nabízí různé varianty, předkládá různé eh, myšlenky, eh, věcí, které mají smysl a je na vás, abyste posoudili, co z politického hlediska je eh, nejschůdnější, nejvhodnější, jak by měla vypadat evropská energetická eh, politika, jaké cesty by k ní mohly vést a eh, co by také mohlo vést k tomu, co také předseda Buzek nazval evropskou, evropským společenstvím v energetické oblasti. Chtěl bychom vám poděkovat, že jste nás vyslechli a děkujeme oběma spolupředsedům předsedům za to, že nám dali slovo a jsme připraveni samozřejmě odpovědět na otázky. Děkuji vám za toto vystoupení, bylo to velice zajímavé. A já bych se rád zeptal eh, svého spolupředsedy, pana Franciska Javiera Rocha Garcie, eh, zda by mohl eh, řídit další část našeho zasedání. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže nyní bych především chtěl poděkovat eh, paní profesorce Hančerové a panu profesori Van der Woldevu za velice zajímavé vystoupení. A teď v další části eh, vám řeknu jak budeme dále postupovat. E, e, ti poslanci, kteří chtějí vystoupit v diskusi, musí vyplnit e, takový formulář žádosti o slovo. To bylo rozdáno všem delegacím, čili tuto, o této věci jste informováni. A, a jakmile budeme znát, Eh, všechny žadatele o slovo, udělajíme jim slovo na tři minuty, každý bude mít tedy eh, lhůtu tří minut pro své vystoupení a mm, pak zvedneme modrou kartičku, která ukazuje, že ještě je tady možné maximálně 30 vteřin. A nyní po tomto vysvětlení Ano, prosím, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení eh, kolegové, zástupci národních parlamentů, vážení kolegové, jak se o tom tady diskutuje? Energetika je velice důležitým problémem Evropy, možná nejdůležitějším eh, problémem v době, kdy Evropa prožívá hospodářskou recesi, můžeme se obávat vyčerpání zdrojů a také klimatických změn. Je to tedy velice složité období, během kterého Evropa musí přijmout opatření, aby reagovala na všechny tyto výzvy. Ovšem, takové okamžiky krizí jsou také okamžiky příležitostí, kdy se můžeme eh, obrátit směrem k zeleným energiím, obnovitelným zdrojům energií. To by mohlo být klíč pro vytváření nových průmyslových sektorů, opívajících se o trvale udržitelný eh, rozvoj, o nové technologie, které by nám mohly dát také lepší eh, postavení na mezinárodním trhu. Evropská unie má určité regulační aktivity, kdy se snaží vytvářet vnitřní trh energetických zdrojů eh, v rámci EU a snaží se také bojovat proti oteplování eh, planety. Eh, nicméně ukázalo se, že tady jsou i některé negativní dopady, které škodí stanoveným cílům vytváří se i konfliktní situace na vnitřním trhu, zejména z hlediska menších zemí. Já jsem řekl, že máte slovo na 30 vteřin. Jak řekl pan předseda Bozek, já souhlasím s těmi opatřeními, které je třeba přijmout, aby se vytvořil evropský trh a evropské energetické společenství. Měl bych chuť říci mnoho věcí, ale jistě budu mít ještě možnost v dalších diskusích. Děkuji. Um je pense, euh, oh, oh, sorry, I won't stay in English. Um, your comments, we are great, very great. My jsme skutečně vděční za vaše připomínky, které se ubírají stejným směrem jako naše zpráva. Národní řešení a k tomuto, tohoto společného problému není dostatečné. Vy jste hovořil o tom, že se soustředíte hodně na tržní síly. E, my v naší zprávě jsme dospěli k tomu, že e, tržní síly jsou skutečně něco, čeho si musíme vážit, protože nakonec přinesou výsledky. Ale je třeba tyto síly do určité míry usměrňovat. A já využiji jednoho e, vyjádření, které možná nebude dobře přijato, ale je třeba tyto síly více řídit, než jak je tomu nyní. Vy jste eh, zmiňovala nutnost vyhýbat se konfliktům. Já se domnívám, že jsme byli svědkem některých užitečných příkladů. Pokud se podíváme na to, co udělala komise, například s ohledem na Nabuko, a komise hovořila s různými státy, kterých se to týká nejenom s členskými státy EU, ale také s kandidátskými zeměmi a snažili se dosáhnout přijatelného řešení komise nechtěla čekat na to, až dojde ke konfliktu a poté řešit konflikt. Takže já se domnívám, že ten přístup, především pokud je o vnější politiku, musí být takový, že se musíme snažit vyhýbat konfliktům a podporovat eh, spolupráci. Takže v každém případě souhlasíme s tím, co jste nám řekl. Děkuji. Děkuji vám. A chtěl bych eh, prosím všem připomenout, že ten, kdo chce vystoupit během tříminutového vystoupení se musí eh, zapsat formulářem, vyplním formuláře. Ti, eh, kdo použijí pouze modrou kartu, dostanou 30 vteřinový prostor. A nyní má slovo pan Lafitis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. V první řadě bych chtěl poděkovat organizátorům tohoto setkání. Dnes se Evropa projednává vznik energetického společenství. Chtěl bych zdůraznit velice důležitou úlohu Evropského parlamentu, který musí sehrát svoji úlohu v rámci celého procesu. Chtěl bych také poděkovat panu předsedovi Buskovi, který prokázal jasnou zaangažovanost, že chce vytvořit jednotnou silnou Evropskou unii. Chtěl bych také poděkovat španělskému předsednictví za jejich ochotu a spolupráci. Je to velká výzva pro nás, pro všechny. A naše budoucnost se bude odvíjet od úspěchu naplnění této výzvy. Těším se na velice plodnou diskusi v rámci pracovní skupin dnes odpoledne a doufám, že výsledek této diskuse nepovede k tomu, že budeme mít dvojrychlostní Evropu. Děkuji. Není nutné na to reagovat, dobrá, takže budeme pokračovat a dávám slovo zástupkyni italského parlamentu, eh, paní poslankyně Mastro Mauro. Tři minuty. V první řadě bych chtěla říci, že Italský parlament je velice rád, že se tato setkání koná. Ukazuje to, jak důležité je téma energetiky v evropské politice. A jsme si vědomi strategické úlohy, kterou má Evropská unie v této oblasti. Existuje stále větší přístup k, k energii ze strany rychle stoupcích ekonomik a to vede k tomu, že v podstatě zde máme jakýsi závod o zdroje energie a samozřejmě eh, to vede k tomu, že tím trpí klima a ekosystémy. Evropská unie samozřejmě závisí na dovozek z určitého omezeného počtu semí a to má dopady na energetickou bezpečnost, nehledě na ekologickou politiku a nehledě na boj proti klimatickým změnám. Plynová krize mezi Ruskem a Ukrajinou v posledních letech ukázala, jak zranitelná je Evropa, když jde o otázku dodávek energie. Právě tato krize vedla k tomu, že Evropská unie se snaží prohloubit veškeré iniciativy a snaží se o to zajistit bezpečnost dodávek energie. Samozřejmě je jasné, že potřebujeme diverzifikaci zdrojů, dodavatelů a také jednotlivých toků, cest, kterými přichází energie. Samozřejmě důležitý je výzkum, důležité jsou technologie, vše to je důležité pro to, abychom snížili naši závislost na zahraničních zdrojích a snížili emise skleníkových plynů. Samozřejmě vím, že každá země má své rozdílné zájmy a proto je důležité, aby Evropská unie fungovala jako jakýsi koordinační orgán. Proto je důležité postupovat solidárně, pokud eh, Existují určité krize v oblasti energetických dodávek. Potřebujeme stále více kvót pro zdroje, které souvisí s rozpočtem Evropské unie a měli bychom také využívat veškerých finančních eh, nástrojů, například Evropské investiční banky, tak, aby, bylo, aby se odpovědajícím způsobem investovala do infrastruktur a abychom měli také rozmanitější nabídku. Samozřejmě potřebujeme i určité podněty pro to, aby se dosáhlo cílů, které souvisí se spořením energie a také, abychom lépe využívali obnovitelné zdroje, abychom tak lépe chránili naše eh, životní prostředí. Pak jde o otázku vztahu s dodavatelskými zeměmi. To je velice oživé téma, ale nemůžeme se mu vyhnout. Aby Evropská unie sehrála důležitou úlohu na světovém eh, poli, musíme proto něco učinit. Děkuji. vám a chtěl bych říci, že eh, dáme přednost těm, kdo se zapsali na seznam řečníků a pak eh, dalším dáme eh, slovo, když nám ještě zbyde čas. A nyní, prosím, slovo má francouzský poslanec Lekiler. Vážení kolegové, velké výzvy Eh, energetické bezpečnosti jsou zásadně důležité a proto já velmi vítám iniciativu, kterou tady vyvinul pan Buzek Tyto výzvy jsou zásadně důležité. Můžeme říci, že se o nich hodně hovoří, ale konkrétní výsledky nejsou ještě zdaleka dostatečné. Od roku 2000 proběhla celá řada eh, důležitých bodů, jako například krize plynu eh, ve vztazích se Ukrajinou, ale také další energetické krize, které ohrožují energetickou situaci Evropy. Evropská eh, unie dováží 100 Eh, na ropy a 60 ehm, plynu. To je velice velká závislost na vnějších zdrojích a také klimatická hrozba tedy hrozba klimatických eh, změn také vytváří určité důležité eh, směry pro další vývoj. Co bychom tedy měli udělat? Diverzifikovat zdroje, diverzifikovat zdroje eh, zásobování. Je tady několik evropských projektů Nord Stream, South Stream, Nabucco, ale jsou tu i jiná řešení, jako například metanové terminály. Obnovitelné zdroje je třeba rozvíjet, to je bezesporu velice důležitým bodem boje proti klimatickým změnám. Také jaderná energie může sehrávat velmi důležitou úlohu, i když samozřejmě si, jak to stanoví Lisabonská smlouva, jednotlivé státy mohou rozhodnout, jak chtějí přistupovat k jaderné energii. Nezapomínejme, že je to velice důležitá možnost snižování emisí což je v zájmu nás všech. Další důležitý aspekt eh, energetické bezpečnosti se týká vztahů se třetími zeměmi. Je žádoucí dospět ke skutečné eh, evropské eh, energetické diplomacii. Jak v lednu 2009 ukázala plynová krize, mechanizmy, jak zvládat krize a vyřešit krize, účinným způsobem eh, jsou strategie, které velice potřebujeme. Eh, také nedávno se schválil návrh nařízení o bezpečném zásobování plynem, kde se posilují takovéto mechanismy a zdůrazňuje se potřeba solidarity mezi členskými zeměmi. Je třeba vyvinout velké úsilí v oblasti sítí a infrastruktur, eh, evropský plán pro oživení ekonomiky tady počítá s velkými zdroje a my se velice těšíme na balíček o infrastrukturách, který nám ohlašuje Evropská komise. Pokud jde o takový eh, návrh změny smlouvy, jak se o tom tady hovořilo, musím říci, že já jsem eh, spíše proti, nebo jsem dost proti takové nějaké nové smlouvě. Eh, viděl jsem, jak to všechno probíhalo při vznikání různých smluv. Musíme pracovat s tou smlouvou, která existuje. A především především musíme mít politickou vůli uplatňovat smlouvu. To je podmínka dobrého vyústění skutečně energetické politiky. Eh, a chci říci, že schvaluji tuto iniciativu ze strany eh, Jacques Delorse a předsedy Buska. Děkuji, eh, pane poslanče, a slovo má poslanec Rossi FD, EFD. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, děkuji, že jste dnes přišli mezi nás do Evropského parlamentu, abychom hovořili o energetické politice pro 21. století. Chtěl bych se ovšem zeptat, proč jsou oficiální dokumenty k dispozici pouze v nějakých jazycích a musím říct, pane předsedo, že toho velice lituji. A nyní k vlastnímu tématu. Chci říct, že samozřejmě nepochybuji o tom, že je důležité mít společnou energetickou politiku, jednak abychom měli zabezpečení dodávek energie, což je důležité jak pro podniky, tak pro občany, a také abychom měli službu, abychom měli energetiku pro určité, za určité garantované ceny v celé Evropské unii. Není možné, abychom měli rozdílné náklady na energetiku v různých členských státech, protože to by v podstatě vedlo k nekalé soutěži mezi jednotlivými podniky a průmyslovými odvětvími. Co se týče otázky surovin, zemní plyn, ropa, toto vše eh, může mít eh, snížené náklady pouze proto, když zabezpečíme dodávky. Potřebujeme investovat do výzkumu a nalézt energie, které nebudou znečišťovat životní prostředí. Co se týče obnovitelných zdrojů, zde na tomto musí, musíme táhnout za jeden provaz. Pokud by mít různé rychlosti v rámci rozvoje těchto oblastí, tak eh, vlastně naši občané nebudou, eh, se jim nedostane rovného zacházení. Pak je zde otázka emisí ve třetích státech, jako je USA, Čína či Indie. E, I na tomto poli musíme uskutečnit něco společně, tak abychom například měli cla na výrobky ze třetích zemí, které se nesnaží o snižování emisí CO2, tedy jakousi daň z CO2, která by se odvíjela podle principu znečišťovatele. Není možné, abychom znova přišli ke klimatické konferenci stejně nepřipraveni jako doposud. posud Evropský parlament připravil dokument, který jsem já označen v plénu a ve výboru jakožto kniha snů. Musíme tedy jaksi procitnout, abychom nedostali další facku. A zde je důležité Mexiko chci říct, že díky Lisabonské smlouvě můžeme předkládat návrhy a opravdu předkládat naše požadavky, které budou vážné a také důvěryhodné a takové požadavky, které bude schopen akceptovat i pracovní trh v dobách celosvětové krize. Je to velice důležitá záležitost. Pane předsedo Vůzku, chtěl bych vám říct jednu věc. Vy jste předložil dokument ve výboru v Envy, které se týká společné energetické politiky. Já si ho velice vážím, ale chci vás pouze poprosit proto, o to, abyste spolupracoval opravdu se všemi, tak aby tento text mohl být základem eh, pro návrhy Evropského parlamentu pro konferenci COP16. Děkuji. Eh, děkuji a dávám slovo eh, polskému senátorovi. Bardzo paní předsedající. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, s velkým zájmem jsem poslouchal naše odborné řečníky a naprosto souhlasím s tím, že v současné době máme národní energetické politiky. Slyšeli jsme od předsedy Buska, že to, co nyní potřebujeme, je společná energetická politika. Zkušenosti z posledních několika let jasně ukázaly, že naše problémy s energetickými dodávkami už nejsou jenom mediální otázkou, ale skutečně ohrožují naše existenci. Několik zemí se skutečně hodně snažilo. Polsko se například snažilo nalézt řešení, které by vycházelo z principu evropské solidarity, ale celková situace se nezlepšila. To je také názor Evropské komise, která poukazuje na některé iniciativy, které zaostávají, pokud je o jejich implementaci. Jedná se například o iniciativy v oblasti energetické infrastruktury. Domníváme se, že ve sjednocené Evropě potřebujeme mít okamžitá efektivní společná rozhodnutí na vytvoření společného energetického trhu. Je třeba zajistit eh, kontinuitu dodávek energie za přijatelné ceny. Evropa se musí pohnout od slov k činům. Potřebujeme například prohlášení Evropského parlamentu, který poukáže na důležitost energetické politiky. Já se domnívám, že něco takového by umožnilo zemím aby se dostali z krize silnější. Záplavy, které postihly v poslední době Polsko a další země, ukázaly, že energetická bezpečnost není jenom o snižování závislosti na dodavatelích ropy a zemního plynu, ale jedná se také o zajištění energetických dodávek ve chvíli, kdy přenosové sítě pro elektřinu jsou z nějakého důvodu zničeny. To v každém případě vede k vyšším nákladům. Já souhlasím s těmi čtyřmi možnými kroky, které nastínil předseda Buzek. Pokud jde o to, co řekli naši odborníci, já se domnívám, že výzvy, kterými čelíme, jsou globální výzvy a ty si vyžadují globální řešení. Jsou zde některé věci, které můžeme udělat na regionální úrovni. Domnívám se, že myšlenka listiny práv a závazků je určitou dobrou možností. Děkuji a dávám slovo eh, poslanci Stankevičů z Litvy. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl pozdravit přivítat ten plán k vytvoření energetického společenství v Evropě. Tímto způsobem můžeme zajistit odpovídající infrastrukturu, diverzifikovat zdroje energie. To odpovídá lit litevským zájmům. Litevská strategie pro energetickou bezpečnost se zakládá na spolupráci a na bezpečnosti. Jsme také pro vytvoření energetické sítě v baltském regionu. To by eh, zajistilo energetickou integraci na základě regionální integrace. Tímto způsobem se snažíme nalézat rozhraní mezi skandinávskými trhy. A z tohoto důvodu realizujeme integrační projekty. Vznik energetického společenství by přispěl k zajištění solidarity, která je zakotvena v Lisabonské smlouvě. Doufám, že energetická bezpečnost je něco, co bude otevřené všem členským státům, které mají zájem o spolupráci v oblasti energetiky. V litevském parlamentu budeme debatovat o tomto energetickém plánu, ale jsem si jist, že naše země bude země, která bude mít o toto zájem. Děkuji. Eh, děkuji, slovo má pan Wolf eh, z EHSV. yeah. Uh, Pane předsedo, Vážené dámy, vážení pánové, nejdříve bych chtěla poděkovat za to, že Evropský hospodářský a sociální výbor byl pozván a může se tedy účastnit této diskuze. Jak pravděpodobně víte, máme, předložili jsme celou řadu stanovisk přesně k těm problémům, o kterých se zde nyní hovoří. Já bych se chtěl zmínit v podstatě poslední stanovisku, protože velice dobře se hodí k tomuto tématu, o kterém hovoříme. Tam jde o plán, který předložila komise, který se týká strategického rozvíjení nízkouhlíkových technologií. Rozvoj těchto technologií, a bylo to také řečeno v příspěvku, který jsme si vyslechli, je v podstatě klíčem k vyřešení tohoto problému, tak abychom měli konkurenceschopné schopné energii v Evropě a trvale udržitelné dodávky energie v Evropě. To se ovšem podaří pouze, když se budeme snažit společně. A to je přesně to téma, o kterém nyní zde společně debatujeme. Tedy, jakým způsobem musíme společně postupovat tak, abychom dosáhli tohoto cíle. Evropský hospodářský a sociální výbor má opravdu velice hluboké obavy, že členské státy a také privátní sektor tuto celou oblast velice podceňují a proto náš výbor doporučuje, aby komise členské státy a také soukromý sektor vytvořili jakýsi společný koncept pro financování podstatě jde o to, a také jsme to zde slyšeli v těch projevech, jde o to, abychom emisní povolenky v podstatě jde tedy o emisní povolenky a pravděpodobně o tu daň CO2, která možná bude zavedena. Tímto způsobem se podpoří vlastně boj proti klimatickým změnám a Finance, které se tak získají, je důležité vynaložit na to, abychom nalezli jakési alternativní technologie. Alternativy k současným technologiím, protože ty nebudou k dispozici do nekonečna. To je v podstatě shrnutí toho, co jsme vyjádřili v našem stanovisku. Nyní bych přešel do angličtiny a budu citovat jednu větu, která zde padla také v projevu. V našem stanovisku je sformulována trochu jinak. Ekonomika, eh, energie, energie, kterou si můžeme dovolit, to je důležité pro náš život. V tomto smyslu a náš výbor tehdy ještě nevěděl o iniciativě, v rámci které se zde nyní setkáváme, je zcela jasné, že potřebujeme pouze, že pouze společné úsilí může na tomto poli vést k úspěchu. Nesmíme tento problém podceňovat. Samotné členské státy nebudou schopny tento problém samostatně vyřešit. Zda jsme schopni to vyřešit společně, ani to není jisté. Ale je to jistě zajisté jediná cesta, jakým způsobem můžeme postupovat, tak, abychom postupovali správně. Děkuji. Eh, děkuji a nyní má slovo eh, pan poslanec Kasoli Italie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Skutečně v poslední době posilujeme naše úsilí, abychom naplňovali evropské energetické plány. Musíme dát trochu více kompetencí, když se podíváme například na ceny ropy a plynu. Musíme vytvořit eh, také dostatečné rozvodné sítě, musíme vytvořit například rezervy pro zemní plyn, musíme také posílit eh, energetický balíček, musíme se podívat na další zdroje. Například tady máme celou řadu operátorů, kteří působí v této oblasti a to samé platí také pro plyn. Čili probíhají nejrůznější reformy, které také jsou prosazovány italským parlamentem. Když se podíváme na spotřebitele, musíme také zapojit. Musíme udělat vše pro to, aby Itálie měla své vlastní rezervy, aby měla lepší energetické zabezpečení. Nicméně všechny členské státy z toho mohou těžit. Máme zde investice i do příštích let, kdy budeme mít rezervy především pro plyn, které umožní Itálii, aby byla eh, v středomorské oblasti zdrojem plynu, skutečným centrem. Děláme vše proto, abychom diverzifikovali zdroje, co se týče výroby elektřiny. Máme tři hlavní politiky. Jednak politiku eh, energie, která je obnovitelná v rámci eh, plánu 2020. Dále také se opět chceme zaměřit na jadernou energetiku. Co se týče jaderné energetiky, Itálie spolu s dalšími partnery vytvořila eh, jadernou elektrárnu třetí generace, která je velice eh, bezpečná. Opět zahalujeme jaderný program, který nám umožní snížit náklady spojené s výrobou elektrické energie. A na závěr bych chtěla říci, že si velice cením toho, co nám řekli naše právní experti. Evropský regulátor musí sledovat dvě oblasti. V první řadě se musí zaměřit na distribuci a na bezpečnost a za druhé se musí dívat na celosvětovou energetickou politiku. Musíme snížit náklady na výrobu, musíme snížit dopady na životní prostředí, musíme vyvinout určitý ekonomický tlak, abychom snížili všechny tyto náklady, abychom se také zaměřili na obnovitelné zdroje energie. Musíme spolupracovat se dalšími operátory, jinak vypadneme z celé hospodářské soutěže. Děkuji. A teď dávám slovo paní senátorce Gajduškové z České republiky. Prosím. Dobrý den, vážený pane předsedo, pane předsedající. Já bych ráda přispěla do dnešní debaty ještě ze dvou dalších úhlů pohledu. Evropská integrace byla eh, reakcí na druhou světovou válkou. Motivem evropské integrace bylo zajištění míru v Evropě a nástrojem bylo společné hospodaření, spolupráce při využívání zdrojů. Vzniklo společenství uhlí a oceli, o kterém zde byla řeč. Dnes ale lidé mají pocit, že mír a demokracie jsou samozřejmé a tak opět narůstají více či méně nacionalistické proudy, které oslabují další evropskou integraci. Jsou ale dvě oblasti, které jsou jasným argumentem a důvodem pro silnější integrační proces. A tím je boj proti klimatickým změnám a energetická bezpečnost tyto dvě oblasti není schopen řešit sám žádný z členských států. to je navíc také ale tak zřejmé že je to motiv pro každého jednoho evropana že to lze každému jednomu evropanovi vysvětlit. v této oblasti se udělalo hodně dnešní konference přináší další impuls a dík za to panu předsedovi buzkovi. chci ale upozornit ještě na jednu zásadní podmínku bez které nic z toho o čem zde mluvíme nelze realizovat. tou podmínkou jsou kvalifikovaní kompetentní lidé schopní se vzdělávat celý život lidé s dobrým technickým vzděláním ale také širokým vzdělanostním základem dobrým morálním a osobnostním profilem protože nakládání s energií je jednou z nejzodpovědnějších činností Těchto lidí je nedostatek nejenom v České republice, ale pokud vím, je to problémem i celoevropským nebo části Evropy. Hovoříme-li tedy o energetické bezpečnosti, musíme hovořit také o lidech, kteří tuto energetickou bezpečnost jsou schopni zajistit. Vím, že vzdělání je v gesci národních zemí, ale je-li společná energetická politika strategickou oblastí, je třeba z Evropské unie na této úrovni podpořit nejenom vědu a výzkum v této oblasti, ale také rozvoj technického vzdělávání, mobility a celoživotní vzdělávání na špičkové evropské úrovni, tak, aby Evropa, Evropská unie mohla být globálním lídrem. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu předsedovi Buskovi. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo. Děkuji, že jste předsedal této části diskuse. Nyní převezmou předsedání a máme dalších osm řečníků na seznamu. Mám zde před sebou seznam každého, který požádal o, o slovo. A já bych vás chtěl požádal, abyste se omezili na dvě a půl minuty, to je o 30 sekund méně, než tomu bylo u předchozích řečníků. Skutečně na tom budu muset trvat. Dále Ber Bolund ze švédského Riksdagu. Tak mycket för ordet och tack för möjligheten. Děkuji. Děkuji, že jste nám dal možnost být zde dnes přítomní a hovořit o těchto velice důležitých otázkách. Rád bych také poděkoval za skvělé referáty, které jsme si mohli vyslechnout. Myslíme si, že energie je nejen důležitá pro dobrou spolupráci, ale jde také o to, o jakou typ, na jaký typ energie se zaměříme, když eh, budeme chtít rozvíjet naši spolupráci určitá energetická smlouva, která by se zakládala na obnovitelných zdrojích, by byla něco jiného než smlouva o energii, která by se zakládala na jaderné energetice. Samozřejmě potřebujeme zlep lepší a lépe, vybudu, lepší a lépe vybudovanou síť, přenosovou síť pro elektrickou energii, jistě. Dále jsou důležité i obnovitelné zdroje energie. To vše je výzvou pro evropskou ekonomiku. Pro pracovní místa, která je možná tímto způsobem vytvořit. Větrná energie, biomasa, solární energie, vodní energie, to vše jsou zdroje energie, které jsou nyní již konkurenceschopné. A my jsme navíc toho mínění, že e, odnovitelné zdroje energie nám pomohou vytvořit mnohem více pracovních míst než například jádro. A jádro je navíc e, tedy opravdu obnovitelné zdroje energie jsou typem energie, které je možné rozvíjet ve všech evropských zemích. My máme velký zájem o spolupráci s ostatními evropskými zeměmi, ale musíme si opravdu zeptat, co vlastně chceme a nám jde o to, abychom měli opravdu pouze obnovitelné zdroje energie. Mnohokrát děkuji za to, tento stručný příspěvek. Dále pan Roberto Tortoli z italské sněmovny. Děkuji, pane předsedo posledních letech Evropa ukázala, že má odvahu na mezinárodní úrovni, aby řešila celou řadu výzeb v oblasti klimatu a energie. Je jasné, že Evropská unie si je vědoma nutnosti řešit otázky bezpečnosti dodávek a řešit také dopady emisí na klima. Evropa se musí snažit nalézt rovnováhu mezi potřebou dosáhnout pokroku a chránit životní prostředí. Zároveň Evropa musí být schopna udržovat svoji infrastrukturu. Musíme si zachovat své hospodářství, svá pracovní místa. Evropa ale stále ještě nedokázala dodržet cíle, které si stanovila v Kodani. Doufejme, že se nám podaří překonat některé napětí v této diskuzi. Poté budeme schopni jít dále. Jsou zde určité rozpory, pokud jde o diskuzi o klimatických změnách. Domnívám se, že potřebujeme být skutečně odpovědní za znečištění, které produkujeme. Znečišťovatelé musí platit, musíme podporovat e- ekonomický rozvoj. Musíme spolupracovat s ostatními ekonomikami a to na základě nikoli pouze politických úvah. Je nutné, abychom na mezinárodní úrovni převzali odpovědnost a učinili odpovídající rozhodnutí do budoucnosti. Nejde zde jenom o snižování emisí o 20 nebo 30 Musíme jít ještě dále. Musíme jít dále nejenom s ohledem na hospodářský kontext, na recesi, kterou procházíme. Musíme se soustředit na snižování spotřeby energie, ale zároveň musíme zajistit hospodářský růst a úroveň produkce. To by nám mělo pomoci, abychom měli bezpečnější ekonomiku a zároveň si musíme uvědomovat, že fosilní paliva jsou omezená. Je třeba, abychom učinili odpovídající rozhodnutí a investovali do obnovitelných zdrojů. Zároveň je třeba nezapomínat na jadernou energii, protože je třeba snižovat emise. V tomto kontextu je nutné snižovat také spotřebu energie a zvyšovat energetickou účinnost. A musíme zároveň podporovat výzkum a vývoj. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je Andrej Křip z Evropského parlamentu. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je to velice zajímavá otázka. Zda bychom měli mít nebo ne Evropské energetické společenství. Já jsem rád, že tuto otázku můžeme probírat s kolegy z ostatních národních parlamentů. Je to velice zajímavé téma, které dává vznik celé řadě nejrůznějších eh, teorií. Především mě zaujalo, že stávající energetická politika selhává, to řekli naše dva právní experti. Co se týče přijetí Lizabonské dohody, hovořili jsme také o budoucnosti evropské energetické politiky. To byl také důvod, proč jsme Lizabonskou smlouvu přijali. Ale jakmile jsme ji přijali, jako kdybychom na tuto politiku zapomínali. Především u nás v Polsku, když se podíváme na naše, naši situaci, náš stupeň ekonomického vývoje. Také souhlasím se slovy pana předsedy Buska, který hovořil o společné iniciativě, které chceme přijmout na tomto setkání. Chtěl bych poděkovat oběma právním expertům, kteří se zmínili o právních aspektech v této oblasti. Jak bylo řečeno, Evropská dohoda o uhlí a oceli byla lepší, účinnější než stávající energetická politika. Tato smlouva stará ovšem nefunguje, musíme mít něco nového, co nahradí tuto starou smlouvu, především v kontextu stávající krize. Vidíme velké sobectví na straně jednotlivých národních států. Musíme si vytvořit společné strategické rezervy zemního plynu do budoucnosti. Ve výboru pro průmysl jsme zaujali jednotné stanovisko a nyní jsme svědky diskusí jak se Evropskou radou, tak s komisí na dané téma. A já pevně věřím, že jednotné stanovisko Evropského parlamentu může pozitivně ovlivnit stanovisko jednotlivých členských států. Členské státy musí opustit svoji sobeckost. Děkuji a nyní má slovo paní Kolářská Bovinská. Mnohokrát děkuji. Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k této zprávě. A samozřejmě bych chtěla poděkovat předsedovi Buskovi za to, že schvola, svolal to schůzi. Domnívám se, že Evropská unie postupuje dále ne kvůli krizi, ale kvůli tomu, že má velice dobré myšlenky, velice dobré projekty. Já si nemyslím, že krize by měla být jedinou naší motivací. Myslím si, že zde hovoříme o myšlenkách, které by mohly pomoci mobilizovat evropskou sílu. Trochu mě znepokojují odkazy na to, že Evropa se v energetické politice pohybuje zpět. To řekl jeden z odborníků. Jedním z důvodů toho, je, že členské státy se vydávají různými cestami. Otázka je, co můžeme udělat v budoucnosti. S ohledem na to, že národní zájmy doposud příliš nepřispěly k tomu, abychom se v energetické politice dostali někam dál. Doposud se nám ještě nepodařilo realizovat tuto jednotnou energetickou politiku. A proto je otázka, jak se nyní můžeme dostat z fáze myšlenek do fáze implementace. Co si o to myslí předseda Buzek a odborníci? Dále děkujeme paní Kolarské Bobinské a Charles Tenok. Má slovo. Je to kolega z Evropského parlamentu. Pane předsedo Buzko, mnohokrát děkuji za tuto iniciativu, ale bohužel musím říci, že k tomu, co říkal pan Gřib. A já si nemyslím, že v Evropském parlamentu je politická vůle, nebo v celé Evropské unii je politická vůle podporovat takovéto myšlenky. Členské státy eh, si chtějí podržet tuto politiku na národní úrovni. A v našich zemích jsou lidé hodně zklamáni Evropou a jsou unaveni odhlasováváním nových a nových smluv. My jsme v menšině v Evropském parlamentu. My si myslíme, že energetická politika by tedy měla spadat do zahraniční politiky a měla by být součástí jednomyslnosti. To je pro nás velice důležité v ECR, pro nás a naše polské a české kolegy. My podporujeme mezivládní spolupráci v této oblasti jako způsob, jak, se, jak postupovat dále. Je třeba využít současný právní rámec ve smlouvně, který se týká například hospodářské soutěže. Myslím, že tu není um, potřeba. Eh, není zapotřebí nějaké nové velké grandiozní smlouvy. Eh, má země Eh, tedy Spojené království by určitě zamítla eh, nějakou takovou novou eh, smlouvu, která by musela být předložena referendu a referendum by tedy takovouto smlouvu zamítlo. Posílená spolupráce, ano, to by mohla být tedy zajímavá varianta, která by umožnila pokročit dále a také ta otázka jednotného evropského regulátora je asi opatření, které my bychom, eh, které my bychom tedy odmítli. Určitě spolupráce národních regulátorů by bylo daleko lepší. Tak, jak se také v prezentaci navrhuje eh, postupovat fiskálními nástroji, to je asi také další věc, která by eh, pro britskou veřejnost nebyla v jednotné podobě možná. A Eh, samozřejmě je možné postupovat na základě dobrovolnosti, tedy v rámci několika eh, členských států. To by mohla Evropská komise podpořit. A určitý energetický eh, mix, který vám ponechává možnost, zda chcete či nechcete dále rozvíjet jadernou energii, to je zase další věc. Členské státy určitě budou usilovat o různé cíle a Předseda, omlouvám se, už jste překročil tři minuty. Já tady chci ještě říci poslední věc. A sice, že ke konci vystoupení jste řekli, že eh, měnová eh, unie je eh, takovou, takovým příkladem, ale Daily Telegraph prognozuje, že do pěti let euro skolabuje. Takže to by určitě nebyl moc dobrý vzor pro takový postup. Děkuji, to bylo velice zajímavé, stejně tak jako ostatně další vystoupení, ale prosím respektujme časový limit. A nyní náš rumunský kolega z rumunského parlamentu, pan Leze. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych především hovořit o obnovitelných zdrojích energie a chci zdůraznit jeden aspekt, o kterém hovořila paní Henscher což se týká eh, diverzifikace zdrojů energií a také boje proti klimatickým změnám. Z politického hlediska potřebujeme smlouvu eh, v oblasti energií, která by dala eh, hospodářský a finanční základ pro odstranění monopolů a pro zabránění takových situací, jako byla krize zemního plynu. Z technického hlediska pro všechny zdroje energií potřebujeme určité rezervy a tyto rezervy by mohly e, být vytvářeny společně zeměmi. Paní Henscher nám dala příklad Eh, Španělska nebo Jižní Evropy, kde by se mohla rozvíjet solární energie. Zase na severu Evropy by se mohla rozvíjet energie z větrných eh, zdrojů. Takže tak by vlastně mohl vzniknout evropský trh energií a mohl by rozvíjet celou tuto oblast v Evropské unii. Takový první krok ke eh, snížení spotřeby energií by to by také mohlo být. Děkuji a dávám nyní slovo eh, panu Claudu Turmes za Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že eh, tady jsou obrovské výzvy. 85 až 95 procent snížení skleníkových plynů do roku 2050, vytváření infrastruktury nejen pro elektřinu, ale možná ještě více pro oblast dopravy a stavebnictví, to jsou ty velké výzvy. A pak je tady ještě další výzva, o které zatím nikdo eh, nehovořil. A když eh, Eh, eh, američané, kteří pracují v oblasti obrany eh, a mm, tajných služeb, tak ti hovořili ve své době, že vlastně se vyčerpá ropa. Původně říkali, že se vyčerpá už k roku 2015, ale potřebujeme tady mít evropskou politiku, která bude připravovat takový případný scénář. Za prvé, Eh, otázka určité hierarchie. Říkáme, spotřebovávejte méně, recyklujte, používejte méně riskantní zboží, produkty. A já právě ve vaší zprávě eh, postrádám takovou určitou hierarchii těchto eh, bodů. Za druhé, v síti, já si pamatuji, že parlament Eh, diskutoval o eh, novém regulačním orgánu v Evropě, tak jsme říkali, že je třeba jít dále, ale blokovalo nás eh, případ Merony. Bylo by dobré vysvětlit, co to vlastně přesně znamená a jak je možné, aby smlouva překonala určitá omezení ze strany judikátu. A bylo by možné také dát určité příklady dohod v oblasti plynu, protože my Ehm, Evropané eh, snižujeme svou váhu, když pak jednáme s takovými partnery, jako je Ruska, když na ruské dveře postupně klepají jednotlivé členské země místo toho, aby s nimi jednala celá EU. Eh, bylo by dobré, kdyby se seskupily vlastně tyto žádosti vůči partnerům mimo EU. Děkuji. Eh, Mnohokrát děkuji kolegovi za jeho příspěvek. A další řečník je Rainer Widman z Rakouska. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dodávky energie v Evropě by měly být trvalé, utržitelné, bezpečné a měly by si je lidé v Evropě, občané, taky mohli dovolit. Pokud uděláme z Evropy něco energeticky autarkického, bezpečného, tak nás to společně posílí. Chtěl bych se zmínit v tomto souvislosti o některých ohledech. Často hovoříme o Evropě občanů, ale co se týče energetické bezpečnosti, tak velice často na občany zapomínáme. Například, a to atomová energie. Asi 3 energetických dodávek na e, Zemi e, pocházejí z atomové energie a přesto zde vidím neustále i nadále požadovky sázet na atom. Samozřejmě já chápu, že nechtějí členské státy rušit zdroje atomové energie, jistě to ano, ale Vše toto, fosilní zdroje a i atomová energetika jsou nebezpečné zdroje energie. A to je něco, co občané v Evropě z dlouhodobého hlediska prostě nechcejí. To máme podloženo anketami u nás eh, v Rakousku. A dále chci říct, že jsme eh, v eh, Rakousku jsme členy z mm, vlastně smlouvy o tomu atomovém společenství a každý rok platíme 40 milionů eur do společenství Euratom. A proto se ptám, zda by nebylo lepší z rakouského hlediska použít tyto peníze proto, abychom v Evropě pokročili v oblasti obnovitelných zdrojů. Na to bychom jakožto Rakousko velice rádo rádi přispěli, ale proč musíme jakožto země, která jadernou energii nevyužívá, přispívat do společenství Euratom? Mnohokrát děkuji za příspěvek, pane Vidmane. Posledním řečníkem bude Antonio Kraja de Campos. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl pozdravit kolegy z národních parlamentů a děkuji také řečníkům, kteří měli zajímavou prezentaci, která se zabývala tématem, které je podstatné pro všechny z nás. Vytvořit budoucnost v oblasti energetiky bude samozřejmě záviset na každém členském státě. Členské státy jsou velmi odlišné, závisí na různých třetích stranách, mají různé zvyklosti, pokud jde o spotřebu energie, mají také rozdílnou politiku, pokud jde o stanovování cen a rovněž jejich trky, trhy a strategie jsou odlišné. Některé mají koordinační strategie, a jiné mají strategii satelitového typu. Někdo zde a srovnával situaci s Evropským společenstvím uhlí a ocely. Ale v tomto společenství byly eh, země velice blízké jedny druhému. A především země a produkující země. Byla zde určitá parita. A bylo zde původně pouze šest zemí, které se, ke kterým se později přidávaly ostatní. Uh, takže eh, zde není možné srovnání. Pokud je o tu strategii, kterou předkládáte, je velice dobrá strategie, protože je flexibilní ve dobém a krátkodobém výhledu. Myslím si, že by mohla fungovat. A mohla by také fungovat z toho důvodu, že nabízí něco každému. Jsou zde ale některá negativa. Například aby mohlo dojít k, určitým, eh, k vytvoření určitých geografických klastrů, eh, byla by zde omezena energetická autonomie jednotlivých zemí. A na závěr bych měl otázku. Jak můžeme získat kritické množství pro budoucí energetické společenství? Jak můžeme dosáhnout toho, aby toto společenství bylo řešením našich problémů pro budoucnost? Mnohokrát děkuji za příspěvek. A nyní požádám a naše odborníky, aby odpověděli. Thank you. Děkuji mnohokrát. Nebude to snadné. Nebude jednoduché odpovědět na všechny ty otázky, které zazněly. Možná několik všeobecných poznámek nejdříve a pak paní kolegyně Henscher eh, odpoví na konkrétní otázky, jako například to, to co tady položil pan eh, Turmes jako otázky. Tedy především pokud jde o Evropské společenství uhlí a ocely. My jsme v naší zprávě neřekli, že současná situace je horší než situace, která byla dříve v době, kdy existovalo společenství uhlí a ocely. My jsme jen chtěli říct, říci, že právní nástroje, které mají k dispozici členské státy, nebo měly členské státy k dispozici v rámci smlouvy o společenství uhlí oceli, byly širší než to, co je nyní podle nynější eh, smlouvy. Eh, další věc. Ehm, my eh, jsme tady vycházeli z určitých omezení v oblasti energie, z určitých takových kritických eh, bodů, které existují, ale na druhé straně vidíme také ty určité výhody. Eh, kdyby skutečně EU eh, e směřovala ke skutečnému energetickému společenství, dalo by to Evropě příležitost, aby se stala lídrem v energetické oblasti a dalo by to vlastně takovou eh, příležitost další, takové hm, podobné, jako je byla průmyslová revoluce. Dále bych ještě chtěl přinést čtyři poznámky. Za prvé, vyslechli jsme také určitý odpor vůči myšlence nové smlouvy. Ano, je tady Lisabonská smlouva a Eh, Lisabonská smlouva je tady právě proto, eh, aby eh, poskytla určité možnosti v oblasti energetiky a ty je třeba využít. Tomu je zapotřebí mít politickou vůli. Ovšem politická vůle je takové vzácné Eh, zboží. Jsou tady různé názory různých zemí. A právě proto my bychom navrhovali takovou malou smlouvu, eh, podobnou eh, šengenské smlouvě, která by umožnila určité skupiny zemí postupovat před. Například by tady mohla vzniknout skupina baltských zemí a skandinávských zemí, aby postupovali trošku rychleji nebo dále. Například Polsko či Vyšegradská skupina by mohly společně postupovat podle takového modelu, a to všechno samozřejmě s cílem eh, posílené eh, integrace a při respektování komunitárního AKY. Eh, byla tady také otázka, ehm, kdo vyhrává, kdo ztrácí, kdo něco získává, kdo něco ztrácí. Samozřejmě, tady není žádné nebezpečí, že by někdo získal a jiný ztratil, když bude spolupráce probíhat na základě vůli členských států, bude to ve prospěch všech. Třetí poznámka, která se týká eh, energetické závislosti Evropy. Eh, nechci se tady prezentovat jako nějaký odborník. Eh, v technickém slova smyslu já jsem hlavně právník, ale myslím, že když tady bude skutečně společná komunitární energetická politika, která bude usilovat o mm, co nejmenší emise CO2, tak se můžeme velké nadměrné závislosti zbavit. E, například v oblasti obnovitelných zdrojů energií bychom byli dokonce soběstační. E, prosím, pustme se i tímto směrem, snažme se usilovat o jistou soběstačnost. Čtvrtá, poslední poznámka z mé strany. Vše, co jsem tady vyslechl, mě ukazuje, že takové energetické společenství, které by se opíralo o společnou síť, Eh, by bylo, eh, bylo by vlastně eh, takovou sázkou na jistotu, protože by tady nebyly žádné problémy, když bychom vytvořili skutečnou solidaritu. Myslím si, že smlouva podle vzoru Schengenu směřující k integraci sítí a směřující tím směrem, který již navrhuje komise, to by